Vážená paní předsedající, vážení poslanci, poslankyně Evropského parlamentu, děkuji vám za tuto příležitost stručně se podívat na hlavní prvky naší revize ekonomické zprávy